Já myslím, že bychom ho měli zamítnout. Dobře? Takže kdo z vás je proti? Můžete se postavit, abychom věděli, kolik vás je? Já myslím, že to víc než stačí, je to víc než 10% přítomných. Takže budeme hlasovat o tomto usnesení jako takovém. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Pozměňovací návrh byl zamítnut. Byl stažen, protože více než 10 z přítomných bylo proti. Takže teď budeme hlasovat o usnesení, o společném návrhu usnesení jako takovém, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. Další bod, o kterém budeme hlasovat, je Azerbajdžán. Opět budeme hlasovat o šesti návrzích usnesení. Nejprve návrh, který předložila skupina GUE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Není tedy společný návrh usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A zcela na závěr Bělorusko. Opět šest návrhů usnesení o Bělorusku. A ještě předtím tady máme návrh usnesení, který opět předložila skupina GUE. Takže kdo je pro návrh usnesení, který předložila GUE? Proti? Drželi se? Jednoznačně zamítnut. A budeme hlasovat o společném návrhu usnesení. Je to jmenovité hlasování. Hlasujeme. Všichni měli čas hlasovat, hlasování je uzavřeno a výsledek je jednoznačný, návrh byl přijat. Takže kolegové, já vám mnohokrát děkuji za účast a za pozornost. Stále tady mám ještě jedno oznámení. Obdržel jsem ze skupiny EFD žádost o jmenování do meziparlamentních komisí a delegací. Seznam jmenovaných osob bude připojen k zápisu z tohoto zasedání. A pokud nebudou do přijetí zápisu předloženy žádné připomínky, tato jmenování budou považována za schválená. A zcela na závěr. Zasedání bude předložen parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání opět pokud nejsou žádné námitky usnesení přijatá na dnešním zasedání budou ihned předána příjemcům a orgánům které jsou v nich jmenovány. takže zasedání evropského parlamentu je přerušeno zasedání skončilo. So the session is closed and I wish... Zasedání skončilo a přeji vám šťastnou cestu domů. Děkuji vám. So.